ve výboru Envy, potom kolega Kosa na výboru pro dopravu a v zemědělském výboru je to kolega Erik Andrieu. Máte proti tomu nějaké námitky? Nemáte? Dobře, takže tím jsou tato jmenování potvrzená. Zápis tohoto zasedání bude k dispozici ke schválení na příštím zasedání a pokud nemáte žádné námitky, tak usnesení, které jsme schválili během dnešního zasedání, předám jmenovaným osobám nebo odpovědným osobám. Vidím, že nikdo nemá žádné námitky, končím naše eh, zasedání a přeji všem dobrou šťastnou cestu domů.